Uh, Vážení kolegové, dámy a pánové, začneme hned. Už máme 12 minut spoždění. 12 minut spoždění a já se omlouvám. Ne, toto není přípitek. Jen pár poznámek úvodem. Prosím, přerušte telefonování a jiné aktivity. Já se vám omlouvám za spoždění, se kterým začínáme, ale Probírali jsme na schůzi koordinátorů velmi důležitá rozhodnutí. Takže máme teď eh, časový harmonogram na eh, balíček čistých energií. A to všechno přináší eh, určité spoždění, dva, tři týdny v hlasování, ale rozhodli jsme se, že ukončíme celý tento balíček ještě v roce 2017 nikoli v listopadu, ale až v prosinci. Nebylo jednoduché eh, to rozhodnout, jak eh, přejít z jednoho legislativního návrhu k dalšímu legislativnímu návrhu, protože jeden může ovlivnit druhý. Není tedy jednoduché eh, říci, v jakém pořadí to probírat. Nicméně v listopadu a v prosinci budeme mít velmi mnoho legislativních návrhů ve výboru ITRE a budeme mít eh, náročnou práci. Teď eh, přikročíme k hlasování. A dovolte mi, abych řekl, že eh, si nejdříve vyzkoušíme hlasování a bez vyzkoušení hlasování nemůžeme pokračovat. Prosím, zkouška hlasování. Zahajuji hlasování. Jste připraveni e, být pět týdnů mimo Evropský parlament? Velmi jednoduchá otázka. Už všichni hlasovali? Končím hlasování na zkoušku. Ano. Jste připraveni být pět minut mimo Evropský parlament. Nejdříve všeobecný rozpočet EU pro finanční rok 2018. Všechny eh, části. Začneme. Návrh 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 171 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, ověříme to. 184. Končíme hlasování.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 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102, 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 185 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 174 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní prosím, hlasujeme v jednom bloku číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme v jednom bloku číslo dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se na stranu 12. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se, přijato. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, přijato. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 206 pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se, přijato. 194 pro, proti, zdrželi se, přijato. 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201 pro, 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 203 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 203 ověřujeme. Jeden hlas EPP navíc. Končíme hlasování. Přijato. 205 pro, proti. Ještě jednou, prosím, kolegové. 205 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď je to jasné. 200 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se přijato. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 163 pro. Máme tady technickou poznámku. Jsou tady dvě, dva pilotní projekty když čteme ten popis, jsou velice podobné tyto dva pilotní projekty. Ano, to není prosím technická poznámka. Už jsme o tom diskutovali, o této otázce. Prosím, není možné teď eh, uvádět něco eh, k konkrétnímu tématu. Takže ještě jednou, prosím. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď eh, je další bod. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 207 pro, proti, zdrželi se, přijato. 204 pro, proti, zdrželi se, přijato. To je konec hlasování, protože hlasujeme jenom o rozpočtových položkách, o ničem jiným. Není k tomu usnesení a není tady žádné jiné rozhodnutí, takže jsme probrali všechny rozpočtové položky a pošleme to rozpočtovému výboru. To je vše. Teď eh, jdeme do náročnější věci. A chci se vám omluvit, protože to bude hrozné. Já vás požádám, abyste ověřovali výsledky, protože politické frakce se, jsou rozdělené. Pro mě teď není dostatečné dívat se, jak hlasují koordinátoři. Eh, a z toho si to propočítat, protože uvnitř frakcí nejste zajedno. Bude to opravdu velice náročné kontrolovat. Začneme. Ano, je tady technická poznámka. Pane předsedo, já se chci jen ujistit, že 234 je návrh, který byl stažen. Ano, budeme to brát v úvahu. Děkuji. Začneme. Uh, 120 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se O, přijato? Nebo ověříme? Ano, ověříme. Ověřujeme kompromis 1. Končím hlasování. Kompromis 0. Pro, proti, zdrželi se, ověříme také kompromis 0. Končím hlasování. Moc je? Ano, je, EPP má navíc hlas. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis nula je zamítnut. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, Proti? Zdrželi se přijato. Teď hlasujeme en bloc. Kompromis 1, kompromis 2, kompromis 2a, eh, kompromis 3, kompromis 3 a, a tři kompromisy. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1A. Vy chcete, aby se to ověřilo? No, nikdo nehlásil, že by to chtělo ověřovat. Dobrá, ověříme. Ověříme kompromis. Eh, vlastně tam pět kompromisů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 1A pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. 1A přijato. Ano, to všechno bylo přijato, takže jdeme na stránku 6. Kompromis 140, to je opravdu složité. Jsme na stránce 6 a návrh 140. Pro, Proti? Prosím, ověříme. Já opravdu nevím, jak eh, kdo hlasuje. 140. Končím hlasování. Zamítnu to. 152 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 153 pro. Ověřit. Dobře, ověřujeme 152. Končím hlasování. EPP má hlasy navíc. Omlouvám se. Dobře. Končím hlasování. Zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme 154, končím hlasování. No, teď to bude do v pořádku, zamítnuto. 151 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 155 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4 pro. Proti? Ověříme. Asi pravděpodobně přijato, ale ověříme. Končím hlasování. Kompromis 4. Přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166, 173 dohromady pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 169 pro, proti, ověříme 169. Končím hlasování. Zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 172 pro, proti, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, ověříme. 180. Zahajuji hlasování a teď končím hlasování. Zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 184 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se přijato. 187 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ano, dobře, ověříme. Kompromis 8. Končíme hlasování. Zamítnuto. E, čtyři návrhy na jednou. 188, 189, 190, 191. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď přeskočíme na 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 194 a 195 dohromady. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 200 pro, proti, Z, no, asi zamítnuto, ale mm, zkontrolujem. Zkontrolujem to. 200, končíme. Zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se přijato. 202 pro, proti, zdrželi se přijato. 203 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Eh, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ano, kompromis 10 Končíme hlasování. Přijato. Ano, to bylo jasné. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, kompromis 11 ověřujem. Končím hlasování. Zamítnuto. 216 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 209 pro, proti, ověříme. Ověřujeme 209. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 207, eh, promiňte, ovlouva se předseda 217 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 224 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A, staženo. 233 a 234. Takže návrh 248 pro, proti, ověříme. 248 ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 243 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 244 pro, proti, zdrželi se, přijato. 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 247 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 250 pro, proti, zdrželi se, přijato. 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 252 pro, proti, zdrželi se, přijato. 253 pro, proti, zdrželi se, přijato. 254 pro, proti, ověříme. 254. Ano, končím. Hlasování zamítnuto. 255 pro. 255 pro, proti zamítnuto, 256 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 257 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 258 společně s 259 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Favor. Pozměňovací návrh 12 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti Zkontrolujeme to. 13. Pozměňovací návrh 13. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, 15 zkontrolujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 17 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 17a pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Chcete to zkontrolovat? Oba? Bylo to těsné. Takže kontrolujeme kompromis 17. Elektronicky kontrolujeme kompromis 17, takže se vracíme zpět. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Stejná většina. Kompromis 18a pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19a pro, proti, zdrželi se, přijato. Stejnou většinou. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 21a pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Kompromis 22a pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 22a přijato, 22 zamítnuto. Návrh 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 59 pro, proti, zkontrolujeme to. 59 zkontrolujeme. Končím hlasování o 59. Zamítnuto. 6, 60 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 a 63 dohromady pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti,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 74, 75 dohromady pro, proti, zdrželi se. Přijato 76 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 79 a 80 dohromady pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 82 pro, proti, zkontrolujeme to. Návrh 82. Končím hlasování. Zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato, 84 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 85 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Devadesát jedna. Skočíme na devadesát jedničku. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 35 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 36 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyři pozměňovací návrhy dohromady. 102 až 105 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 106 pro proti, zdrželi se přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se přijato. 123 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se. 127. Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme 127. Končím hlasování. Přijato. Návrh 128 pro, proti, zdrželi se. Opět to zkontrolujeme. 128 elektronicky. Končím hlasování. Přijato. A nyní závěrečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 18 proti, 6 se zdrželi hlasování. Gratulujeme zpravodaji, nebyla to jednoduchá práce. Děkuji kolegové za trpělivost.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

Využijte uh, Využij této příležitosti, kdy se připravujeme na další bod, abych poděkoval velice uh, vážně všem tlumočníkům. Doufám, že mě posloucháte. Řeknu to polsky. Mnohokrát bych chtěl poděkovat tlumočníkům, jak ženám, tak mužům, za to, že včera s námi zůstali o 15 minut déle. A měli jsme velice zajímavou diskusi a díky tlumočníkům jsme mohli pokračovat. A poslanci nevěděli, jakou linku franku používat. Takže mnohokrát děkuji všem tlumočníkům za to, že jste včera pracovali o 15 minut déle. Nestává se to často, že přetahujeme. Nicméně diskuse byla velice zajímavá. A vím, že dnes pracují stejné týmy, tak eh, doufám, že se tyto díky k vám dostanou. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání ve výboru ITRE. Jedná se o rizikovou připravenost v odvětví elektřiny. Náš kolega Flávio Zanonato je zpravodajem. Riziková Připravenost je součástí eh, balíčku eh, čisté energie a je úzce propojena eh, s směrnicí o trhu s elektřinou a s nařízením ACER. Víte, že v prosinci budeme hlasovat o celém balíčku týkajícím se elektřiny. Budeme hlasovat v prosinci, nikoli v listopadu. O tom jsme rozhodli dnes ráno. Lhůta pro zasílání pozměňovacích návrhů je později, protože budeme hlasovat později, takže 13. září pozměňovací návrhy k tomuto tématu. Ne začátek září, ale 13. září. Návrh Evropské komise se snaží o to, aby všechny členské státy zavedly odpovídající nástroje k tomu, aby se připravili na krizi s elektřinou. Jedná se tedy o rizikovou připravenost. Pan Zano na to má slovo. Děkuji, předsedo. A v tuto chvíli řízení rizika v odvětvím elektřiny je něco, co kontrolují jednotlivé členské státy. A to jde proti eh, článku 91 smlouvy. A tam se hovoří o tom, že eh, je třeba zajistit dodávky elektřiny a připravit se na eh, riziko a, a na různé scénáře krize v oblasti odvětví elektřiny. A samozřejmě to závisí na dostupné infrastruktuře. Členské státy se eh, doposud mohly rozhodnout eh, o tom, jaká opatření budou eh, realizovat, aby se připravili na krize. Nicméně, trh s elektřinou je stále integrovanější a proto národní kroky by mohly být eh, nepřiměřené. Prožili jsme to eh, minulý rok v lednu při energetické krizi v jihovýchodní Evropě. Existují mezery v legislativě a proto Evropská komise navrhuje eh, nařízení, aby se posílila spolupráce mezi členskými státy a aby se tak členské státy připravily na krize v tomto odvětví. Pokud se podíváme na články tohoto návrhu, já si myslím, že eh, tento přístup můžeme podpořit. Jde zde o zavedení opatření, a především pokud jde o dopady krizí a zároveň eh, se jedná o to, aby krize neměly eh, zásadní dopady na nejdůležitější služby v oblasti odvětví elektřiny. Já bych chtěl shrnout své návrhy ve třech bodech. Za prvé spolupráce a solidarita. Potřebujeme zajistit, aby existovaly informace, pokud jde o krize. Veškeré údaje musí být dostupné, tak aby byly vypracovány regionální plány rizikové připravenosti. Je třeba, aby existovala společná regionální metodologie Měl bychom mít na paměti to, že členské státy eh, musí být eh, schopné provádět eh, jednotlivé analýzy i v krátkodobém výhledu, aby zhodnotilo, jak nejlépe čelit krizím. Nicméně společná metodologická kritéria jsou nevyhnutelná proto, aby bylo možné zavést princip spolupráce nejenom na politickém základě, ale také na technickém základě mezi TSO. Chtěl bych eh, připomenout eh, zkušenost týkající se eh, spolupráce mezi jednotlivými orgány. Návrh zprávy poukazuje na vzájemnou pomoc, tak jak ji navrhuje také komise. Omezujeme výjimky na technické problémy, to je návrh 19. To je naprosto zásadní bod s ohledem na to, jak je vyzrálý eh, systém elektřiny a jak eh, vypadá propojenost mezi evropskými eh, regiony. Je třeba řešit otázky izolace. Izolace nemá v Evropě budoucnost. Dále mechanismy kompenzace mezi členskými státy, eh, výměna elektřiny, eh, to musí být eh, definováno jasným způsobem, pokud je to možné. Zároveň by to mělo být provedeno a s dotačním přestihem. Je třeba jasně definovat vzájemnou pomoc. Bod 2 důvěrné informace. Krize v oblasti elektři, elektřiny nesmí být záminkou pro to, aby neprobíhaly optimalizační opatření. Netržní opatření by měla být povolená ve chvíli, kdy hrozí krize. To je pozměňovací návrh 20. Pokud jde o veřejné plány, domníváme se, že bychom se měli věnovat také zpracovávání citlivých údajů, které jsou obsaženy v plánech. Především se jedná o takové informace, které by eh, mohly představovat eh, cíl útoku teroristů. A poslední bod eh, governance eh, neboli řízení. Zde se díváme na článek 12. Eh, hovoří se zde o možnosti neschody mezi kompetentními úřady a o možnosti komise požádat ACER, aby eh, moderoval dohodu, aby se snažil dosáhnout dohody. Já si myslím, že to nestačí, není to dostatečně jasné, především pokud jde o Eh, systém rozhodování. Máme zde proto pozměvací návrh 17, kde hovoříme o mechanismech spolupráce. Odpovídá to také mechanismu o dodávkách plynu. Mechanismus spolupráce poskytne strukturu eh, pro jednání, na regionální, o, o, pro jednání o regionálních opatřeních. Nicméně eh, to je něco, co zůstane v pravomoci členských států. A Governance neboli řízení eh, rovněž znamená plné zapojení eh, manažerů TSO a DSO při připravování a řízení plánů a při monitorování plánů, eh, včetně hodnocení ex post krizí. Tito tržní aktéři jsou také zodpovědní za spolehlivost a bezpečnost svých systémů. A ještě jedna připomínka na závěr. Navrhl bych v více funkční a vyrovnanější načasování jednotlivých fází. Myslím si, že hodnocení ex post musí zahrnovat analýzu toho, jak by se síť mohla rozvíjet, tak aby lépe čelila důsledkům jednotlivých krizí. Pokud toto nařízení bude schváleno, Potom zde budou e, opatření pro e, připravení na krize, e, na nejrůznější druhy krizí. Zároveň potřebujeme mít dostatek informací o krizích, abychom s těmito údaji mohli pracovat a učinit konkrétní opatření. Eh, tak eh, se nám podaří odpovídajícím způsobem upravit odvětví elektřiny. Eh, já si velice rád vyslechnu příspěvky kolegů. Text komise zaplňuje zásadní mezeru v legislativě, i když samozřejmě je nutné tento návrh komise ještě upravit. A moje práce vychází z kooperace a solidarity, z otevření trhu a zároveň z ochrany proti útokům. A pokud jde o řízení, governance, potřebujeme eh, jasnější definici řízení. Na závěr bych chtěl poděkovat všem za jejich příspěvky. Celkem zde Celkem jste hovořil 8 minut, takže na závěr vás požádám, abyste hovořil už jenom půl minuty na to, abyste to schrnul, protože nemáme dostatek času. Mnohokrát děkuji za zajímavé informace o vaší zprávě. Luděk Niedermayer má slovo jménem EPP, stínový zpravodaj. Děkuji, je to velice důležité téma, nejenom proto, že to je součást celého balíčka, balíčku, ale také proto, že to navazuje na změny Eh, na, eh, na eh, trhu s elektrickou energií. To je velice důležitá oblast. Zároveň podíl elektrické energie na celkové spotřebě bude pravděpodobně růst, ale zároveň je zde určitá nejistota, pokud jde o dodávky a spotřebu. Naše národní systémy jsou propojeny, abychom zajistili dostatečné dodávky. Nemůžeme se soustředit pouze na národní systémy a jednotlivé TSO protože krize mohou být jak domácího charakteru, tak mohou být do určité míry dováženy. Takže i řešení, i příčiny problémů leží jak eh, eh, v domácím prostředí, tak i v zahraničí. A mně se zdá, že tento návrh je dostatečně dobře pochopen většinou zúčastněných a já jsem rád, že proběhl workshop a že jsme měli možnost eh, realizovat debatu na toto téma. Myslím si, že Stanovisko parlamentu je nastaveno dobře, samozřejmě se vyslechnu i další stínové zpravodaje. Já bych chtěl po- pogratulovat eh, zpravodaji za vyváženou zprávu. Já s ním souhlasím, že můžeme dosáhnout určitého zlepšení, například jednotliví eh, hráči na trhu, jako je TSO, DSO a výrobci energie mohou být eh, v lépe specifikováni tržní opatření nebudou využívána, aniž by byly využity předem a vyčerpány všechny ostatní možnosti z hlediska účinného fungování trhu. Ale k tomu bych řekl ještě něco dalšího. Klíčová součást zemního balíčku spočívá v tom, že legislativu je třeba soustředit na odstraňování překážek a při, odstraňování příčin narušení trhu, tak aby dodávky byly levnější a spolehlivější. Dále měli bychom zajistit, aby byla dodržena mlčenlivost týkající se mm, ochrany osobních údajů či údajů, které mohou být e, využity pro e, nesprávné účely. A v neposlední řadě se musíme ujistit o tom, abychom zajistili spolupráci co se týče vyhodnocení rizika v rámci Unie i mimo Unii. Já uzavřu své vystoupení tím, že jde o řízení rizika. Chceme a toto vyhodnocení zlepšit a posílit regionální spolupráce. A to si myslím, že je e, zásadní. Není to jenom připravenost na rizika, ale uh, Myslím si, že regionální spolupráce nám umožní i optimalizovat využití zdrojů a to povede nejenom ke snížení rizika výpadku, ale povede to i k určitým úsporám, což eh, nakonec bude znamenat, že firmy a domácnosti v Evropě budou nakonec platit méně za uh, účty. Myslím si, že je to velmi důležitá část celého balíčku, tato zpráva. Paní Kalas za Alde, prosím. Já budu hovořit za Angeliku Milna, naši stínovou zpravodajku. Ona se omlouvá, nemohla dnes dorazit, ale vítá zprávu k připravenosti na rizika na trhu s elektrickou energií. Zlepšuje to spolupráce mezi členskými státy a transparentnost, stejně jako výměnu informací. Je to zásadní pro schopnost reagovat na případné krize, ale také proto, abychom vybudovali dostatečně odolnou unii stínová zpravodajka předložila pozněcí návrhy, zvláště k mlčenlivosti ohledně údajů, které mohou být předmětem um, agresivních útoků. Um, stínová zpravodajka rovněž také vítá práci zpravodaje na další harmonizaci, kdy by měla, mělo být eh, vypracováno vyhodnocení adekvátnosti jednotlivých opatření. Uh, naše stínová zpravodajka předloží další pozněcí návrhy v zájmu lepšího a konkrétnějšího nastavení kompetencí a to ohledně opatření e, solidárního charakteru u infrastruktury. Také chce zajistit kompatibilitu jednotlivých návrhů a kodexu. Stínová zpravodajka se těší na spolupráci s zpravodajem a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji, prosím pana Turmesa. Hans nebyl, eh, neměl možnost eh, přijít. Já to schrnu. V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že v zimě eh, se Francie velmi přiblížila obrovskému výpadku nespolehlivost jaderné energie a velká spotřeba tepla. To byly extrémní podmínky a ne, nebyl zde k dispozici žádný plán na krizové řešení. A nakonec eh, operátoři TSO se nějak dohodli a zachránili Francii před výpadkem. Tedy situace byla ho- horší než v Bulharsku, Rumunsku a Řecku. Tam byla menší krize, nemohli se dohodnout vůbec a zavřeli hranice. A potom, protože šlo o čistě národní přístup, tak eh, přešli na národní eh, zákazníky a odběratele. Jenom abych vám to více nastínil. V roce 2006 byl obrovský výpadek v Evropě a ten byl způsoben nedostatkem koordinace někde na severu Německa. Miliony odběratelů mimo Německo měli výpadek a do dneška zatím nedostali žádnou kompenzaci. Takže nemáme zde plán eh, ex ante, ale nemáme zde ani žádnou možnost uh, náhrady škody, následné kompenzace. A já děkuji mnohokrát panu zpravodaji za jeho přístup, zvláště tehdy, pokud se jedná o posílení regionální spolupráce. A co je podle mého docela zvláštní, je to, že při koncipování návrhu trhu zpravodaj v podstatě po, eh, oslabuje regionální spolupráce tím, že z toho vyjmul určité aspekty eh, vyhodnocení rizika ex ante. A já jsem opravdu překvapen. Tady je oslabena regionální spolupráce, zrovna tam, kde si myslím, že by měla být regionální spolupráce posílena. Thank you very much. Děkuji. Pan Klastondavsky. Já bych jenom přečetl, co si připravil pan Fox, eh, stínový zpravodaj, který nedorazil. Eh, moje skupina vítá oba návrhy zpravodaje, pokud jde o zlepšení odolnosti trhu s elektrickou energií. Eh, zestup kybernetických útoků zvyšuje volatilitu a geopolitické tenze vytvářejí další rizika týkající se dalších tlaků. Moje skupina se tedy domnívá, že společná metodika na všech úrovních z hlediska vyhodnocování dalších možných krizí a rizik eh, a plány regionální spolupráce, které ustavují vyhodnocování a monitorování, jsou velice důležité. Já mám však za to, že eh, harmonogram uh, jako dva měsíce na konzultace, šest měsíců na provedení vyhodnocení rizika a dva měsíce na eh, identifikaci krize jsou příliš krátké. Já budu předkládat k článku 5 a 8 další pozměňovací návrhy, abych posílil roli provozovatelů distribuční a rozvodové sítě. Je důležité, aby tito provozovatelé dále spolupracovali. Já souhlasím s ustanovením, pokud jde o tržní mechanismus. Mám za to, že ty mimo tržní opatření musí být dostatečně dobře zdůvodněny a musí být až poslední možností, tehdy, když jsou vyčerpány všechny ostatní možnosti. Je třeba identifikovat krize předem, nikoli eh, ex post také. Vítáme ustanovení týkající se citlivých informací. V článku 16 eh, se domnívám, že je potřeba provést eh, ekonomické vyhodnocení jednotlivých aktérů, včetně výrobců. Těším se na spolupráci se zpravodajem a se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji. Benito Zdrluálka. No, děkuji vám, pane předsedo. My se domníváme, že orientace e, této zprávy by e, se měla snažit e, ovlivnit pravidla trhu. Právě tato pravidla často mohou ještě nadále zhoršit rizika krize. Když hovoříme o bezpečnosti, tak Eh, si myslím, že bychom měli opustit jen tu mantru neustále tržního, tržního přístupu a stanovit si pravidla, která se budou opírat o solidaritu a vzájemnou spolupráci mezi členy. Nicméně je třeba také brát v úvahu, eh, že je třeba eh, přistupovat velmi opatrně k těm pravidlům, které se týkají sítě elektrárenských podniků. To eh, združení těchto podniků možná není také nejlepším eh, se skupením, které má řešit eh, pravidla pro výjimečné či rizikové situace. Tady je třeba myslet na společný evropský zájem. Elektrárenský systém se charakterizuje oligopolním povahou a také koncentrováním informací je třeba neohrozit eh, bezpečnost, ale současně dbát na co největší transparentnost. Děkuji. Mačkolík, kolik eh, Děkuji a poprosím pana Kohlička. Já bych měl několik takových drobných poznámek, které eh, jistě osvěží diskuzi, která je poněkud jednostranná. U dodávky energie jsou dva, dvě druhy rizik Jeden druh rizika je výpadek dodávky energie, druhý druh rizika je příliš mnoho vyrobené energie, která přitéká do sítě. A to je druh rizika, jak jeden, tak druhý, který některé obnovitelné zdroje neumí žádným způsobem regulovat. Jediná možnost je tyto zdroje odpojit od sítě. A jak náš zelený kolega jak správně konstatoval, jsou to právě tyto zdroje, které likvidují stabilitu sítě, protože nejsou prakticky vůbec regulovány. Právě proto na polských hranicích byla vybudována oddělovací trafa, na českých hranicích také, právě proto, že němečtí dodavatelé tyto zdroje vůbec neregulují. A to je ale věc, která by měla být zachycena i v této zprávě, protože to je dnes jedno z největších rizik dodávky elektrické energie. Protože nejen, že nám může spadnout nějaká část sítě proto, že je nedostatek elektrické energie, ale také proto, že je jí přebytek. Že tedy potom ty jednotlivé odpojovače nám v některých místech tu část sítě vypnou. A nejlepší způsob, jakým zabránit těmto jevům, není více trhu, ale je to více spolupráce, více solidarity. TSO 16 zemí, v kterých je i Maďarsko, doufám, že to kolega jistě ví, tak tyto země velmi dobře spolupracují. Spolupracují na dobrovolné bázi, solidárně a zatím vždycky všechny problémy vyřešili. Podobně je to Francie a celý blok okolo Francie. Problém byl, eh, je to, není to tak dlouho v, eh, v Itálii, kdy byl prakticky totální blackout, protože Itálie je eh, velkým importérem elektrické energie, ale to se vždycky nakonec řeší tím, že se zdvojují linky a že se vždycky buduje síť takovým způsobem, aby vždycky alespoň jedna linka byla navíc aby v případě jakéhokoliv výpadku se mohlo to místo obejít. Ale to není záležitost trhu, to je záležitost solidarity a kooperace. Děkuji za pozornost. Uh, uh, děkuji a prosím pana Kajče, který je zpravodajem k dalším dvěma návrhům. Já děkuji panu zpravodaji. To bylo zajímavé. Jeho zpráva je zajímavá. Já bych eh, rád řekl jednu věc. Claude správně hovořil o situaci, nedávné situaci ve Francii. A Claude říkal, že je to chaotické, že to působí potíže. Je to něco jako sklenice, která je napůl prázdná, napůl plná. Z hlediska spotřebitele se nestalo vůbec nic. Proč? Protože TSO problém vyřešili. A to ukazuje na to, já souhlasím s komisí, že by mělo existovat lepší plánování předcházející krizím, ale ten systém funguje tak, že bohužel může dojít k tomu, že všechno selže najednou. A já si myslím, že na to právě upozorňuje zpravodaj. Když ACER eh, chce provést nějaký krok, tak provede konzultace s dalšími TSO. Je to něco jako hasiči, kteří lézou po žebříku oběma rukama. Je dobré vždycky to provést konzultace s hasiči, protože možná u toho potřebují nést eh, eh, hadice a další zařízení. A zlepšit koordinaci, to chce a zaslouží se další konzultace. A tohle jsou opravdu ty, ti, ti hasiči, kteří hasí problémy každodenně, Nejde jenom o to, jak nezničit systém, ale také eh, jde o to, jak systém vylepšit. A myslím si, že zpravodaj se v tomto směru vede dobře. Děkuji. A nyní za komisi pan ředitel Polchard. DG Energy samozřejmě má slovo. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěl ještě navázat na to, co říkal pan Tomáš. A pane Kamenše, bylo, trochu s vámi nesouhlasím, bylo to blízko, bylo to, skoro došlo k takovéto krizi. Francie byla zachráněna proto, že tam existoval předem nastavený plán, jak si vzájemně pomoci. A na jeho východě to bylo přesně naopak. Tam byl každý jenom sám za sebe. Rumunsko, Bulharsko. A o to zde přesně jde. Pokud eh, potřebujeme nějaký důkaz ohledně potřebnosti nařízení, eh, ohledně připravenosti na rizika, tak tohle je přesně ten eh, případ, ta situace. A my vítáme zprávu stejně jako pozdějací návrhy, protože pozdějací návrhy do veliké míry zpřesňují Eh, ustanovení a posilují příslušná ustanovení. Já bych jenom navázal na mlčenlivost ohledně citlivých informací. Ano, zde souhlasím, musíme mlčenlivost posílit, přesně souhlasíme s eh, pozměňovacími návrhy. Pokud jde o ochranu údajů proti uh, zákeřným útokům, zde naprosto souhlasíme to samé. Uh, platí ohledně lepší pozice komise v rámci přípravy regionálních dohod a také jsme připraveni se ujmout této role při přípravě mechanismů. Pokud jde o lhuty, tak zde nemáme žádný problém, můžeme přistoupit na všechny navrhované lhuty, jelikož to nepovede k prodloužení eh, celkového časového horizontu. Jenom bychom chtěli varovat, co se týče zájemné pomoci. Zde navrhujete jiné změní. Říkáte, že zájemná pomoc by měla být eh, předmětem další kompenzace, která je předem eh, dohodnuta. A zde je určité nebezpečí, co když takový systém nebude dopředu dohodnut. Bude to tedy znamenat, že nedojde k žádné zájemné spolupráci? To nelze a proto bych rád, abyste si to znovu přečetli a aby se tam objevilo to, co jsme chtěli eh, zapracovat do tohoto ustanovení vy. Určitě jste nechtěli uh, situaci, kde by nedošlo k žádné zájemné spolupráci jenom proto, že tam nebyl dohodnut systém kompenzace. To jistě nebylo záměrem, ale myslím si, že by to bylo dobré lépe, vylep, uh, lépe naformulovat anebo se držet naší formulace. A potom ještě k regionální spolupráci. Je to velice důležité, nelze na to dostatečně poukázat. Nejde jenom o připravenost na rizika, ale i o koncepování trhu, o tom budeme hovořit později. K těmto dvěma funkcím, které jsme Eh, předjímali v tomto návrhu. Jde o to, že na jedné straně zde existuje identifikace scénářů a krizových situací, ale potom také simulace řešení krizových situací. A já mám za to, že pokud bychom tyto dvě funkce vyněli z návrhu trhu, tak eh, mi to nevadí, ale při připravenosti na krize potřebujeme tyto funkce zachovat, jelikož simulace krize a identifikace scénářů krizových situací, to je naprosto zásadní a to potřebujeme, abychom byli schopni se připravit na ty nejhorší krize. Very, very much. <clears throat> Děkuji vám, pane řediteli. To je jasná pozice Evropské komise. Děkuji. A nyní náš zpravodaj, pan Zavinato, má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslouchal velmi pozorně, co tady zaznělo a myslím, že můžeme harmonicky spolupracovat a dospět k pozitivnímu výsledku. Eh, tak poznámky eh, od Evropské komise mě připadají velice, eh, velice přiměřené. Myslím, že nikdo nezastává dogmatické pozice a je to konkrétní práce, která vám umožní dospět k řešení. Děkuji. Děkuji vám. Ano, opravdu to je úžasné. 40 vteřin, to je úžasné před prázdninami. Děkuji. A doufám, že i po prázdninách to bude stejně skvělé. E, termín pro pozňovací návrhy, to je dobrá zpráva pro vás pro všechny, 13. září. E, ne na začátku, ale v polovině září. Původně to bylo začátek září. Děkuji. a hlasování ve výboru v prosinci. A nyní se dostáváme k velmi důležité otázce, ale řečeno dvěma otázkám, to je vnitřní trh pro elektřinu a společná pravidla pro vnitřní trh elektřiny. To je jedno nařízení, jedna směrnice. A je tady vlastně všechno, návrh komise, jak vyrábět, přenášet, prodávat, nakupovat a spotřebovávat elektřinu. Eh, jak by to mělo být zelenější, tržně orientované, účinnější. A kde by byl stále důležitější a důležitější spotřebitel, který současně i vyrábí. Eh, kolega Karinš je zpravodajem pro obě zprávy a také jsou zde stejní stínoví zpravodajové pro obě zprávy. Eh, je tady velké množství aspektů, které se navzájem překrývají v těchto dvou zprávách a proto je eh, lepší o nich diskutovat současně. Náš zpravodaj navrhuje 187 pozměňovacích návrhů a 129 u nařízení a 59 eh, pro směrnici. No, kolego Karinši, máte slovo. Děkuji vám. Jak se na to dívám já? Mm, já jsem si řekl, že v některých aspektech eh, návrh komise bych ještě posílil, protože toto, tento legislativní návrh eh, pro nás, jakožto zákonodárce, je zajistit nižší ceny eh, elektřiny pro podniky i pro rodiny, elektrické podniky, které nakupují nebo vyrábějí elektřinu. To je situace, kdy si navzájem konkurují a aby dosáhli co nejnižších výrobních nákladů a aby dosáhli konkurenceschopného prostředí. Komise předložila velmi silně tržně orientovaný návrh a já v některých aspektech to ještě dále posiluji. E, takže nejsou tady žádné horní limity velkoobchodních cen, to je velice důležité, chceme-li eh, pracovat korektně a mít dobrý mechanismus. Zdůrazňuji, že to by opravdu mělo být až řešení eh, v poslední instanci eh, když to mm, vychází z celoevropského nebo řekněme regionálního posouzení tržních sil z hlediska zejména zabezpečení dodávek elektřiny to by pouze se týkalo strategických rezerv, to znamená eh, mimo tržní produkce. Tedy produkce, která by probíhala pouze, když by to bylo zapotřebí. Eh, vyvážení eh, odpovědnosti je velice důležité pro všechny, včetně agregátorů. A žádné prioritní dodávání, dispatching to znamená, že jestliže je tady eh, strana A, která prodává straně B elektřinu, tak ta eh, elektřina eh, jednoho dne třeba nebude k dispozici, pak prostě strategické rezervy mohou být použity a spotřebitelé ani nezjistí, že tady je problém, ale prodejce, ať už je to výrobce nebo agregátor, který Eh, prodává tuto elektřinu, ten zaplatí to, co to v tu chvíli stojí. To je eh, absolutně nezbytné. Abychom měli jistotu, že prodejce elektřiny prodává jen to, co ví, že opravdu má což je také budoucí otázka eh, kapacity. Jestliže jste penalizován za to, že prodáváte něco, co nemáte, tak tu eh, chybu už po druhé neuděláte. Takže tak se eh, dívám na věci já a také se to jasně mm, vyjadřuje v mém textu. Pokud jde o nákupy či aukce, tak já jsem tady také tento proces eh, chtěl vyjádřit jasně. Musí tady být jedno jasné rozhodnutí eh, členských států na daném regionálním trhu. Jestliže není možné se dohodnout a jestliže tady je neschoda, pak může do věci vstoupit komise. A může se rozhodnout, že udělá více než jedno eh, centrum nebo jednu zónu toho aukčního nákupu a členské státy ehm, jinak eh, hledají řešení, eh, které by odstranilo kongesci. A za třetí, já plně nesouhlasím s návrhem komise, které se týká eh, regionálních operačních center. Strávil jsem určitý čas zde v Bruselu, v regionálním centru, Eh, celé dopoledne, tři hodiny, navštívil jsem celou řadu TSO. A myslím, že já plně souhlasím s potřebou, že je tady eh, nutno mít lepší eh, spolupráci, více spolupráce. Ale současně si myslím, že nemůžeme míchat jabka a hrušky. Odpovědnost za provoz sítě musí zůstat v rukách TSO. To já myslím, že v tom není rozpor pro potřebu větší spolupráce. Já navrhuji, to je jeden z celé řady pozměňovacích návrhů, že eh, bychom měli mít regionální koordinační centra, eh, regionální koordinační centra RCC a eh, pak celoevropské TSO pro operativní rozhodnutí, jestliže takto nebudeme postupovat, Eh, pak asi budeme mít tu druhou nejlepší možnou věc, to znamená, že tady budou um, ehm, TSO s pravomocí pro konkrétní státy, které budou působit velmi koordinovaným způsobem. Eh, tady ta dobrá zpráva v tom je, že TSO eh, to prostě budou muset udělat. Bude to v každodenní práci. Eh, protože když probíhá proud v Německu, pak všechna TSO v Evropě prostě mají každodenní eh, povinnost řešit eh, případné hrozby krize. To je prostě fakt. Elektřina prostě mm, proudí tam, kde není odpor a tady navrhuji určitou změnu, která nejde proti regionální spolupráci nebo koordinaci. Podle mého názoru to posiluje ten systém, kdy se udržuje odpovědnost v rukách TSO. Ti lidé, kteří jsou tam odpovědní za to, že elektřina opravdu proudí. A teď ještě pár slov ke směrnici. Tady je důležité také skladování, uchovávání. To musí být eh, stejně prioritní věc jako ostatní TSO. Eh, to eh, musí dělat pouze v případě, že to nejde jinak. A účty pro spotřebitele. Tady jsem napsal několik podle mého názoru objasňujících pozměňovacích návrhů. Eh, protože eh, zaplavování spotřebitelů eh, informacemi, kdy mají účet, který má 10 stránek, to opravdu není užitečné. Prostě musí tam být ty důležité věci, co je cena elektřiny, co je cena přenosu, co je cena případné dotace, to musí být zcela jasné z té faktury. Um, Eh, prostě ty účty musí být, ano, obsahovat eh, informace, ale nikoli eh, přemíru zatěžujících informací. Takže já se teď velice těším na další práci se stínovými zpravodaji. Děkuji vám, pane kolego, děkuji za všechny tyto poznámky i pozměňovací návrhy a informace o nich paní Valner za SAD. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu Karinšovi za velice dobrou zprávu. Já s vámi v celé řadě věcí souhlasím, především pokud jde o kapacitní mechanismy. Tam můžete počítat s mojí plnou podporou, ale v některých věcech s vámi samozřejmě nesouhlasím. Za prvé, vy škrtáte otázku týkající se eh, ukládání energie a rovněž eh, s vámi nesouhlasím, pokud jde o eh, bilance. Já k tomu předložím odpovídající pozměňovací návrhy, které se budou vydávat jiným směrem. Pokud jde o vaše návrhy ke kapacitním mechanismům, ty mi připadají dobré, především pokud jde o rozdělení na strategické rezervy a další kapacitní mechanismy. Já si myslím, že je také dobré, že v pozměňovacím návrhu 57 se hovoří o dalších opatřeních, která jsou nutná pro eh, předtím, než se bude hovořit o zavedení kapacitních mechanismů. A pro nás v této souvislosti je také důležité to, že je třeba se na trhu s energií zbavit uhlí, nicméně zároveň musíme myslet také na pracovníky v odpovídajících regionech. A musíme na ně myslet především v těch regionech, které závisí do značné míry na těžbě uhlí. A tento proces musíme odpovídajícím způsobem doprovázet procházet. A velice dobré mi přijde, že se zabýváte také ROX a že hovoříte také o regionálních eh, kooperačních centrech, a protože tato centra nezasahují přímo do operativního obchodu. Zároveň pokud jde o Eh, koordinátory, regionální koordinátory, eh, ti by se měli stát eh, koordinačními centry, takže budou v podstatě mít vyšší hodnotu a bude se rozvíjet to, co už v dnešní době existuje. Dále si myslím, že je důležité, že zde probíhá řádný legislativní postup. Jediný rozdíl mezi mojím postojem a postojem zpravodaje je, že mi připadá důležité, aby rok se měli také také odpovídající rozhodovací um, kompetence. Pro mě uh, je uh, také uh, s, smysluplnější, aby ty bidding zones nebo ty nabídkové zóny byly větší a likvidnější. To, že je to dobrý návrh, nám dokazuje také Švédsko. Já se domnívám, že i menší DSO by měly být zastoupeny a otázka je pro mě ale ještě a využívání a nutnosti value offload. A zde jde o hodnocení v podstatě nejvyšší ceny, jakou jsou ochotně spotřebitelé platit předtím, než ehm, odejdou z trhu. A mně připadá, že eh, tento přístup by mohl vést k narušení trhu. Já úplně s tímto eh, konceptem nesouhlasím. A ještě dvě body, dva body, které jsou důležité pro moji frakci. Eh, za prvé ukládání energie z obnovitelných zdrojů a odpovědnost za bilanci pro ehm, malé producenty. Vy zde máte přístup, který se soustředí na trh. Eh, vycházíte z toho, že trh funguje a že trh je spravedlivý. A vycházíte také z toho, že všichni účastníci trhu mají eh, spravedlivý přístup ke zdrojům energie. A já si myslím, že toho jsme ještě nedosáhli. A proto pro mě a moje politickou skupinu je důležité dále podporovat eh, obnovitelné zdroje protože doposud se podporuje i energie z uhlí. Tak a nyní k té směrnici. A mně eh, váš celkový přístup připadá dobrý. Souhlasím s vámi v celé řadě bodů, ale u některých opatření, jako je například ochrana spotřebitelů, eh, energetická chudoba, eh, energetická společenství, to jsou podle mého názoru věci, které je potřeba posílit. Ehm, souhlasím s vámi ehm, pokud jde o výměnu poskytovatele, těch 24 hodin mi připadá přiměřených. Dále si myslím, že členské státy by měly mít možnost mít ještě ambicioznější nástroje. Zde podporuji váš přístup že je nutné zde mít jednotné požadavky. Zároveň ale zde jsou některé body, u kterých s vámi nesouhlasím, například pokud jde o energetickou chudobu, tam sázíte na národní sociální systémy, ale já se domnívám, že právě v této směrnici bychom měli mít nějaká opatření, která e, se budou snažit chránit lidi, kteří trpí energetickou chudobou. Regulované ceny proudu, e, to neodpovídá e, trhu, ale my bychom to chtěli posílit. Nicméně eh, eh, tyto regulované ceny nedělají, eh, nedávají úplně smysl, protože nakonec nějaký majitel banky v podstatě platí za prout stejně jako kadeřník. A předseda přerušuje řečnici. Já chápu, že toto téma je velice důležité a já vám dávám možnost hovořit eh, o dvě, tři minuty déle, ale prosím vás, už eh, pomalu skončete. Buďte, prosím, stručná. Předseda se omlouvá, ale je nutné dodržovat čas. Dále eh, soudní řešení spolurů, to je pro mě také důležité. Chtěla bych to nechat tak, jak to bylo v původní směrnici. Ehm, pokud je ale o formát, na to se musíme ještě eh, podívat. To jsou tedy formáty údajů. Eh, nemá smysl, aby byly jiné formáty na národní úrovni a na evropské úrovni. Eh, takže to byly ty nejzásadnější body pro moji politickou skupinu. Další řečník, pan Krasnonebský. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat, eh, podobně jako kolegové, panu Karenšovi. A jeho příspěvek je velice zajímavý i z intelektuálního hlediska a je intelektuálně konzistentní. Je zde celá řada bodů, kde se shodneme. Například pokud jde o ta regionální koordinační centra, ale osobně e, obecně musím říci, že nezdílím váš přístup. který e, vidíme e, v této zprávě, pokud jde o používání termínu trh. Neustále se zde objevuje, všude se objevuje slovo trh. A přitom zde hovoříme o odvětví, které tolik závisí na dotacích. A odvětví, eh, kde trh hraje omezenou úlohu. Například energie z obnovitelných zdrojů. tam trh věci neřídí. E, já se domnívám, že e, to vychází spíše z politického projektu, e, z politické ideologie jejímž cílem je čistá energie. A dále jsou zde některé body, se kterými bychom mohli jenom těžko souhlasit. Například otázka eh, kapacitního mechanismu, eh, trhů s energií a rovněž stanovování cen na velkoobchodní úrovni. A rovněž otázka evropských kompetencí v těch nabídkových zónách. Ale předpokládám, že se budeme snažit nalézt kompromis, tak aby tak abychom později mohli efektivně vyjednávat s radou a s komisí. A děkuji za váš příspěvek, paní Kalas. Děkuji. Děkuji také zpravodaji za odvednou práci na těchto dvou zprávách. Jsou to dvě velká témata a my jsme to zatím diskutovali jenom krátce, zdůrazním eh, několik bodů. Eh, vítám návrhy zpráv v eh, celé řadě, eh, posi, v celé řadě věcí posilují eh, tržní přístup komise, protože narušení trhu vede k neefektivitě trhu a poté ta neefektivita dopadá na spotřebitele v dus, eh, ve formě vyšších cen za energie. Já rovněž podporuji zpravodaje pokud jde o e, regulované ceny a také pokud jde o boj proti e, energetické chudobě, protože to má vycházet ze sociální politiky, nikoli energetické politiky. Také e, podporuji ochranu spotřebitelů, a protože často ti nejchudší spotřebitelé mají ty nejhorší smlouvy. Nicméně ten rychlý přechod mezi poskytovateli je navrhován až od, roce, od eh, roku 2025. Já si myslím, že by to mohlo být mnohem dříve. Dále, pokud jde o eh, kapacitní mechanismus, eh, já si myslím, že je nutné zde jasně stanovit pravidla. Zajímalo by mě, proč zpravodaj zde stanovuje ten limit 550 gramů a až pět let po vstupu v platnost této legislativy. Já jsem úplně nepochopila také otázku kompenzací. Ten text možná není úplně jasný. Chápu, že by zde mělo být, eh, měl být vyrovnaný přístup, ale pokud eh, ten přístup chápu správně, agregátory a eh, v podstatě navyšují poptávku jeden den a další den ji snižují, ale pokud tomu tak je, potom nevidím eh, důvod pro kompenzace, eh, ale to se snad ještě vyjasní. A pokud je o regionální spolupráci, já nevěřím tomu, že posílená eh, regionální spolupráce bude fungovat ve chvíli, kdy ta regionální kooperační centra nebudou mít rozhodovací pravomoce. Víme, kde, je, kde jsou největší problémy, tam, kde regionální spolupráce dobře funguje, tam nepotřebujeme nic eh, změnit, ale problémy jsou s regiony, kde spolupráce nefunguje. Rozhodovací pravomoci znamená eh, větší zapojení regionálních aktérů a zároveň efektivnější implementaci rozhodnutí. Já eh, si myslím, že pokud chceme posílit vnitřní trh, potom zde musí být rozhodovací pravomoci. Budu se těšit na další spolupráci. Děkuji. Kolega Turmes za zelené. Děkuji, předsedo. A vidím, že tato zpráva je technicky dobře napsaná. Gratuluji. Je tam liberální přístup, někdy je to možná až neoliberální přístup. Je zde dobrý přístup, pokud je a kapacitní mechanismus, o stabilizační rezervu, ale poté eh, oslabování evropské eh, dimenze v regionální spolupráci, také v oblasti těch nabídkových oblastí. To oslabí především nové aktéry na trhu. Já nechápu, proč bychom eh, neposílili agregátory, protože to je předpoklad pro to, aby došlo k větší aktivitě občanů a komunit. A také oslabení energetických společenství a oslabení investic do obnovitelných zdrojů. Já myslím, že zde zacházíte skutečně velice daleko. E, dochází zde k retroaktivním e, změnám, od kdy my v podstatě e, něčíme investice, které už proběhly. A dále rovnováha v odpovědnosti. Pokud veškeré trhy by byly tak eh, likvidní eh, jako trh v Německu, pokud by tam bylo tolik aktérů na trhu, potom byste samozřejmě jim eh, mohli dát obnovitelným zdrojům větší odpovědnost za rovnováhu. V Německu jsou velice malí aktéři chráněni, protože po letech rozvoje si stále úřady v Německu myslí, že trh eh, není dostatečně dobře fungující na to, aby každý jednotlivec mohl převzít svoji odpovědnost. A, eh, takže já si myslím, že musíme chránit malé aktéry na trhu. Pokud je, jde o prioritní přístup pro obnovitelné zdroje, a eh, v Evropě trh zkrátka není připraven. Nemůžete to najednou radikálně změnit. Myslím, že musíme mít eh, opačnou logiku. logiku. Musíme zde mít podmínky. Až bude trh eh, připraven, eh, nemůžeme prostě nefér způsobem útočit na obnovitelné zdroje. Je nutné, aby investice šly v tuto chvíli do obnovitelných zdrojů. A pokud něco takového nebudeme dělat, potom v budoucnu náklady budou mnohem vyšší. A dále ještě jeden aspekt, kde myslím, že jste neodvedl dobrou práci. Ehm, ten aspekt je vytvoření spravedlivého trhu, eh, kde je eh, tržní odpovědnost eh, jaderné energie. Zde nic neděláte. Oni eh, v podstatě neplatí žádné peníze na zbavování se odpadu. Pokud jde o eh, velkoobchod a maloobchod, já myslím, že včera jsme měli velice eh, zajímavou diskusi. Estonský CEO, co na konci řekl? Řekl, že máme chytré chytrá měřidla, máme hodně informací, ale to, co vedlo k tomu, že Estonci platí méně, je hodní, horní limit na marže. Horní limit na marže na maloobchodní úrovni. Já si myslím, že když uh, hovoříme o regulovaných cenách, myslím si, že zkrátka musíme zabránit především uh, hrám v této oblasti. Neexistuje v tuto chvíli žádná záruka toho, že lidé ehm, budou profitovat ze snížených velkoobchodních cen. Já se domnívám, že budoucí systém bude velice decentralizovaný. Většina propojení bude na úrovni DSO. DSO budou mnohem důležitější jako platformy v budoucnosti. Musíme tedy hovořit i o tom, co zde zaznělo včera od e, estonského CEO. Musíme hovořit o neutralitě, protože nechceme vytvořit nové oligopoly. Děkuji. Kolega Siligiotis za paní Ernst z GUE. Děkuji, předsedo. Eh, stínová zpravodajka nemohla dnes přijít, takže eh, ji zastoupím. Pokud je o vnitřní trh pro elektřinu, chtěli bychom říci, že regionalizace evropských eh, pravomocí je zásadní pro zesílení fungování celého systému. A v tuto chvíli existuje fragmentace mezi členskými státy. Z tohoto důvodu vítáme návrh Evropské komise, aby eh, byly vytvořeny, aby byla vytvořena regionální operační centra. A my se domníváme, že zpravodaj by měl eh, nechat eh, v v tomto případě eh, návrh komise. Vítáme to, že návrh zprávy poukazuje na to, že kapacitní mechanismus by měl být využit jenom, pokud neexistují jiné cesty. A zároveň, že by eh, členské státy měly eh, poukázat na to, jak se ehm, staví k ukládání energie. Vítáme také, že Spravodaj nechává návrh komise, pokud jde o kritéria způsobilosti u kapacitního mechanismu z 550 gramů CO2 na kWh, ale bude nutné, aby se to aplikovalo na veškeré eh, elektrárny, jakmile nařízení vstoupí v platnost. V neposlední řadě musíme řešit otázku eh, neflexibilní kapacity elektřiny. To se neřeší ani eh, v návrhu komise, ani v návrhu zprávy. A obchodovací eh, systém v současné době se neubírá směrem odklonu od uhlí. A postupné zrušení využívání uhlí musí být velice opatrné. A především musí zohlednit komunity a lidi, kterých se tato změna bude týkat. Naše stínová zpravodajka se domnívá, že potřebujeme nadále nechat a prioritní přístup pro obnovitelné zdroje. Zpráva ruší návrh komise, pokud jde o prioritní přístup pro malé obnovitelné zdroje. My s tím nemůžeme souhlasit. Retrospektivní změny, změny které se zde navrhují, nemohou být efektivní. Investoři musí mít důvěru v Evropskou unii jako ve stabilního regulátora. Potřebujeme eh, také ve směrnici vyjasnit energetické energetická společnoství. Podle eh, našeho názoru to v návrhu zprávy není. Musíme vyjasnit také definici místních energetických společenství. Musíme vyjasnit eh, pojem sítí energetických společností dětí a zároveň národní regulátoři musí dohlížet eh, na eh, rovné podmínky pro všechna energetická společenství. Děkuji, předsedo. Děkuji, kolego. A pan Tamborano za EFDD je stínovým zpravodajem a koordinátorem. Děkuji, pane předsedo. Souhlasíme s úmyslem zpravodaje vytvořit spravedlivý trh, eh, který bude skutečně spravedlivý. To nám pomůže dosáhnout cílů klimati- boje proti klimatickým změnám a nižším cen pro spotřebitele. Zároveň to zajistí eh, bezpečnost dodávek. A chtěl bych se ještě vrátit eh, k něčemu, Musíme ale vždy myslet na lidi, ne jenom na trh. Na, trh je nástroj pro to, aby um, blahobyt byl rozdělen spravedlivým, spravedlivým způsobem. Nemůžeme považovat trh eh, jako za nějaké božstvo, eh, za něco, co bude řídit naše životy. Souhlasíme s tou snahou eh, vytvořit eh, skutečně eh, rovné podmínky pro všechny, ale to znamená, že musíme uznat potenciální rozdíly mezi aktéry. Nemůžeme mít stejná pravidla pro všechny aktéry a aplikovat je zcela slepě. Tradiční výrobci elektřiny se snaží znevýhodňovat eh, malé aktéry na trhu a snaží se um, jim uh, házet pod nohy klacky. Eh, to zabraňuje uh, posunu k obnovitelným zdrojům a k decentralizaci. A my se domníváme, že malé a střední podniky um, by se měly postupně stávat eh, silnějšími aktéry, protože přináší eh, přidanou hodnotu do svých regionů. Tito aktéři nehráli zásadní úlohu v minulosti, protože v minulosti existovaly dotace eh, ropě a plynu, ale nový systém by měl vytvořit systém kompenzací tak, aby všichni aktéři měli rovné podmínky. A dříve v minulém století eh, velký, velcí producenti nikdy neplatili za eh, sociální či eh, klimatické dopady, ale v současné době se to musí změnit. Předseda přerušuje řečníka. Hovoříte příliš rychle, naši tlumočníci jsou dobří, ale není možné tak rychlý projev přetlumočit bez problému. Obnovitelné stroje eh, mohou být eh, znevýhodňovány, i když eh, máme pravidla, která je podporují. Jsou ale zásadními technologiemi pro dosažení našich klimatických cílů a také pro dosažení našich geopolitických cílů. Kolegům a zpravodaji bych chtěl říci, že je zásadní, aby zde došlo k podpoře obnovitelných zdrojů. Zrušení takovéto eh, podpory by vedlo k navýšení emisí CO2. Pokud eh, a chceme věci změnit, musíme zajistit, aby pravidla odpovídajícím způsobem fungovala. A já se domnívám, že eh, není možné zrušit priorit koherentní přístup pro obnovitelné zdroje. Je třeba chránit investice, které už eh, proběhly. Není tomu tak, že by přece investice do eh, jaderných eh, energií byly důležitější než investice do obnovitelných zdrojů. Je třeba, aby komise chránila malé aktéry a abychom nevytvářeli eh, administrativní zátěž pro malé aktéry, především eh, rodiny, malé a střední podniky a malé skupiny. Zrušení eh, prioritního přístupu by představovalo velkou překážku pro obnovitelné zdroje. Zároveň je třeba, aby zpravodaj zohlednil potřebu vyrovnat trh, eh, vytvořit rovné podmínky na trhu eh, pro všechny. Pokud eh, něco takového není provedeno, potom dochází k diskriminaci některých operátorů. Zároveň nesouhlasíme s tím, co se zde píše o agregátorech. My se domníváme, že bychom v budoucnu se měli snažit a především a chránit spotřebitele před hříchy z minulosti. Děkuji, paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla srdečně poděkovat kolegovi Karinsovi za velice dobrou zprávu. Já souhlasím s celou řadou věcí, které navrhujete, ale jsou zde některé oblasti, kde um, ještě budeme muset dále hovořit. Já bych chtěla zmínit tři věci. První věc a kapacitní mechanismus, především článek 23 odstavec 4. Já bych byla ráda, aby se to vyškrtlo. Eh, protože mně se nelíbí toto směšování kapacitního eh, mechanismu a eh, ochrany před ničením klimatu. Já bych vyškrtla těch 550 gramů. Původně to bylo vyškrtnuto, ale pak se to opět v pozměňovacím návrhu objevilo, takže já bych byla ráda, aby o této věci jsme ještě hovořili zároveň eh, to hodnocení, eh, pokud jde o nutnost kapacitního mechanismu, i s tím mám také trochu problém. To je zkrátka něco, o čem budeme muset ještě hovořit. Druhá věc, regionální operační centra. Já eh, s tím úplně nesouhlasím. Myslím si, že návrh zpravodaje zavést zde změnu eh, je dobrá věc. Já jsem vůbec nepochopila, jakou přidanou hodnotu by totiž měl přinést návrh komise. Já se domnívám, že je potřeba eh, nedělat tuto věc nákladnější a komplikovanější, takže myslím si, že návrh zpravodaje je zde dobrým kompromisem. A poslední bod, eh, který chci zmínit, článek 13, nabídkové zóny, bidding zones. Já si myslím, že návrh pana Karince je velice dobrý a to, že členské státy, kterých se to týká, se pokusí během určité časové lhůty dosáhnout dohody, pokud jde o nabídkové zóny. Já odmítám to, aby Evropská komise do toho zasahovala a proto se domnívám, že návrh zpravodaje je dobrý. Thank you very much. Děkuji. Pan Levandovský, prosím. Děkuji. Já navážu na se a další řečníky a musím říct že vítám přístup komise, který převládá v našich návrzích i v návrhu Kristianise. Kritika, ta je eh, z hlediska standardu výpočtu eh, emisí na to upozorňoval zpravodaj. Je to v pozněcím návrhu 63. 550 CO2 na kWh. To je nastavený limit, který v podstatě vyřadí většinu jednotek mé zemi. To znamená, že přechodné období nám vůbec nepomůže a výsledkem bude že dojde k navýšení a posílení závislosti na dovozu, a to se netýká jenom Polska, ale i dalších. To povede k vyšším cenám za kapacitu a ve finále i k vyšším cenám pro spotřebitele. Polsko se maximálně snaží o čisté uhlí a příslušné technologie z hlediska dodržení mm, všech eh, klimatických cílů. Děkuji. A další je pan Plan Koleskes. Děkuji vám. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat zpravodaji za odvedenou práci eh, na eh, velmi ambiciozním regulačním rámci. Mám několik poznámek, především otázka eh, kapacity. Víme, že potřebujeme mít eh, eh, kapacitu, která se bude opírat také o proměnlivé obnovitelné zdroje elektřiny. Protože se chceme postupně zbavovat těch zdrojů elektřiny, které znečišťují životní prostředí. Tak tedy Eh, otázka přístupu ke zdrojům obnovitelným. Myslím, že tady je přístup komise velmi konzervativní. Je třeba brát v úvahu zvláštnosti malých eh, zdrojů obnovitelných energií a také eh, určité, určitých vzorových či pilotních zdrojů obnovitelných energií, které do, dost obtížně obstojí v konkurenci Nemůžeme prosazovat eh, zdroje, které znečišťují životní prostředí v neprospěch těchto obnovitelných zdrojů. Eh, musíme se zaměřovat eh, na rozvoj vnitřního trhu, který bude opravdu integrovaný. Má země Španělsko si myslím, že je určitý příklad izolovanosti trhu. Tato iniciativa ehm, se snaží chránit občany eh, v situaci mm, zranitelné a je třeba přijmout opatření, aby se zlepšila situace s energetickou chudobou. Děkuji, prosím, paní de Ano, děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych eh, se chtěla vyjádřit tady k této k tomuto návrhu eh, vnitřního trhu mm, elektřinou. Souhlasím s eh, řadou věcí, které tady řekl pan Blanko, který hovořil přede mnou. A chci říci, že eh, existují určité nástroje, které umožní takový pozitivní rozvoj my jsme jedna ze dvou zemí na eh, Pyrenejském poloostrově a my si uvědomujeme, že je třeba eh, najít prostředky, jak zajistit eh, přenos energií, abychom nebyli vystaveni tak velké volatilitě je tedy zapotřebí zajistit vzájemné propojení mezi zeměmi, aby se využilo maximálně eh, různých eh, kapacit. Eh, když se zabýváme touto otázkou, je také třeba zabývat se situací propojení mezi zeměmi. Jsou tady některé země, které mají bohužel to propojení velmi omezené. Je třeba najít řešení, nějaké, nějaký typ řešení, které bude eh, podporovat vytváření eh, propojení mezi zeměmi a mm, takového vývozu, čili přenosu eh, energií. Samozřejmě jsou tady různé situace, které se neopírají o stejný zájem. Jsou tady některé situace, které nepodporují propojení nebo dokon, nebo ho zpomalují. Eh, protože eh, v některých situacích je to považováno za velmi malý objem, který by se takto vyměňoval. A my se musíme snažit najít řešení, které naopak podpoří ekonomicky efektivně podpoří propojení mezi zeměmi. A to na té úrovni, které je zapotřebí. Thank you very much, madam. Děkuji vám, paní kolegyně pan Kohlíček. Já bych chtěl poděkovat panu kolegovi Karinčovi, že pochopil, že koordinace je naprosto správný termín, že TSO mají být koordinačními centry. V momentě, kdy z toho uděláme něco jiného, tak to, co dnes funguje, budeme měnit a to je vždycky špatné. Je ověřená zkušenost, že když něco funguje a změníme to, tak to přestane fungovat. Pokud se týká eh, sociální úlohy energie, jaký trh? Energie pro všechny dostupná, to je praktické politické rozhodnutí, stejně jako eliminace energetické chudoby. Tam prostě to je politické rozhodnutí. Jsou oblasti, ať už je to v balckých zemích, Polsku, nebo v jiných částech Evropy, kde je daleko dražší natáhnout 220 nebo 380 nebo jakékoliv vedení, než kolik se může z dané oblasti vytěžit za tu energii, která se tam prodá. To je prostě jednoduché, na to nemusím být žádný genius. No priority dispatch, prosím vás, co to je za hloupost? To je nedorozumění. V krizi musíme říci, kdo má prioritu. Když byla plynová krize na Balkáně, prvotní bylo zajistit pro obyvatele, aby byly vytápěny jejich byty, druhotné bylo, aby veřejné budovy byly zajištěny a teprve třetí bylo všechno ostatní. Takže neexistuje no priority dispatch. Vždycky musíme stanovit priority. Kdo za dodávky bude i nadále zodpovědný stát? Koordinaci musí mít TSO, a agregátor to je pouze koordinátor v místním měřítku. V České republice se podařilo zlikvidovat několik velkých podniků. Jedno z nich je Poldy Kladno. To mělo svoje energocentrum a dneska ty nástupnické firmy, já jsem tam řídil jednu z těch oceláren, tak zásobuje energiemi. Část energie také vyrábí. To je typický koordinátor. Ale jeho zodpovědnost, to není zodpovědnost státu. Čili to je třeba vždycky odlišit. A ještě poslední kapacitní rezerva. Ta by měla být v určitém okruhu spotřeby, nikoliv malá pro malé země a v Německu velká, e, jako trh nejmenších zemí Evropské unie, e, vždycky musí krýt výpadek nespolehlivých a silně dotovaných zdrojů, jako jsou větrníky nebo fotovoltaika. Jinak nám to celé zhasne. A v Německu se to už několikrát skoro stalo. Takže tam asi v té zprávě bylo chtělo takovouhle zmínku na tom udělat, protože jestliže mi nebude svítit sluníčko, vypadnou mi fotovoltaiky, jestli nefouká vítr, vypadnou mi větrníky. To prosím vás pochopí i malé dítě ve školce. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Za DG Energy pan ředitel Pulchard. Děkuji, pane předsedo. Já začnu obecnou poznámkou k oběma těmto zprávám. Já naprosto souhlasím s Claudem Tomasem, který říkal, že obě zprávy jsou z technického hlediska velice dobře zpracované, ale to není vše. Také se domnívám, že ten celkový přístup v obou zprávách nám jasně ukazuje, že obě zprávy by měly vést k, k více konkurenceschopnému trhu a k lepší ochraně spotřebitelů a v tomto se plně stotožňujeme s přístupem. Je to rovněž součást hlavních principů v našem návrhu. A v neposlední řadě musím říct, že je z této zprávy patrné a z pozměňovacích návrhů taktéž, že se zde objevují nové myšlenky jako součást eh, celého řešení. Například pokud jde o nabídkové zóny. Myslím, že to je vynikající pozměňovací návrh, protože nám říká, že konfigurace nabídkových zón to není jenom politické rozhodnutí. Myslím si, že je dobré dát impuls tohoto typu, aby první stát měl možnost se shodnout na konfiguraci. Pokud k bude dojde, tak eh, poslední možností je komise. Také podporujeme další rozvoj kapacity a mechanismu kapacity. I zde bych eh, rád řekl, že je potřeba posílit eh, dál návrh komise, jak to chtěl udělat pan zpravodaj. A to není vše. ne vše má být tak eh, dobře hodnocena. Teď se dostávám k regionálním centrum spolupráce. Já bych v prvé řadě poblahopřál zpravodaji za to, že se mu podařilo najít správný termín, koordinační centra. Takto jsme to přesně chtěli, ale my jsme je nazvali provozními centry, operation centers. Tím jsme navodili dojem, že to nejsou jenom TSO, ale dokonce i nová struktura regionálních provozních center. To vůbec nebyl na, náš cíl, náš záměr. Proto se domníváme, že s tím novým pojmem se, eh, jsme se přiblížili lépe realitě. Další problém spočívá v úkolech. O tom už jste také zaznělo několik připomínek. My jsme, uděl, my jsme předložili návrh a toho se drží pan zpravodaj k připravenosti rizika. Já jsem už k tomu řekl své. A pak zde je otázka pravomocí. Mě to mate jako právníka, musím říct. Je zde rozdíl mezi doporučením, kdy členské státy mají možnost výjimky, a pak zde máme standardní doporučení. A já opravdu nevidím rozdíl. Takže bych rád vyzval zpravodaje, aby se znovu zamyslel nad těmito pojmy. Pokud chcete výjimky z, z hlediska bezpečnosti systému, tak byste neměli nazývat tyto systémy eh, doporučením závazného charakteru. K Priority Dispatch jste bych rád podpořil to, co říkal pan Vanna Tlopes a další Myslím, že komise zde dosáhla odpovídající vyváženosti. Možná pan zpravodaj zachází v této věci trošku moc daleko, alespoň pro stávající situaci. A já se stotožňuji s tím, co říkal pan Tomas. My v tuto chvíli nemáme ještě celá funkční trh. A pak zpravodaj hovořil o ukládání a zde se s, tím, s ním stotožňujeme, ale Chceme se ho zeptat, proč jste je jiné pojmosloví u, u vlastnictví prostor pro ukládání u DSO a u TSO. Já mám za to, že termín pro DSO odpovídá. Jelikož se zde jasně značí, že vlastnictví prostor pro ukládání se omezuje na co si, co patří do systému a nelze to zajistit jinak. V rámci trhu u TSO je to rozsáhlý pojem, pokud ukládání je eh, nedílnou součástí integračního systému, což lze vykládat různě. A ještě několik připomínek k druhé zprávě, k, ke směrnici. Zde vítáme úsilí zpravodaje který se snažil o zlepšení ochrany spotřebitele a on, o, tím, že nastavil lhutu 2025, což je z našeho hlediska v pořádku, pak o, e, nutnost upřesnit e, fakturační údaje, i to se setkává s naší podporou. Regulované ceny. Zde bych rád varoval, protože ze zkušenosti plyne, že my jako komise generální ředitelství DG Energy, když se snažíme členské státy přesvědčit, eh, co, co děláme, hlavně s Rumunskem a Bulharskem, v prvé řadě ustavíme uh, pevný systém ještě než začne liberalizace trhu, je třeba, aby systém byl dostatečně odolný. A potřebujete přechodné období pro sociální tarify. Nemůžete ze dne na den vytvořit sociální politiku. A já souhlasím, že to patří do sociální politiky. To jsou nástroje systému, které si vyžádají svůj čas a sociální tarify a přechodné období, to je velice efektivní nástroj v tomto ohledu. Sociální tarify by měly být přechodným opatřením, které povede k uplatňování sociální politiky a teprve potom lze provést liberalizaci. Pan Tomas řekl, že bychom neměli regulovat ceny, ale marže. A já vím, že některé členské státy na to jdou tímto způsobem, ale potom se zeptám, jak potom budete mít ty správné signály trhu z hlediska investic, pokud provedete regulaci marží. My se snažíme o to, aby trh vysílal správné signály směrem k investicím. Reakce na poptávku, to je velice zajímavá diskuze. Já, na to, já se na to dívám stejně jako vy. Kompenzace ano nebo kompenzace ne. My jsme se nakonec rozhodli to pojmout tak, že zde nebude kompenzace, ale národní regulátor může v případě, že je to důvodné, něco podobného provést. A zpravodaj to otočil, kompenzace ne, leda, že by byly důvody ji neprovést. Takže princip a automaticky by mělo fungovat to, že kompenzace nenáleží, ale podle mého názoru je to překážka pro vstup na trh. A já se domnívám, že se nedostaneme k systému řízení poptávky, který by byl dostatečně otevřený a atraktivní pro všechny zúčastněné. A já si myslím, že zde mohu své eh, vystoupení uzavřít. Musím říci, že zde vyplynulo v obou těchto zprávách hned několik velice zajímavých a podnětných myšlenek. Komise vítá celkovou strukturu a celkový přístup nejen zpravodaje, ale i ostatních. Z toho, co jsem se vyslechl, tak to jasně vyplynulo. Děkuji, děkuji vám, pane ředitele, pan Christianis. Excellent report. Most colleagues. Vynikající zpráva. Většinou, většina kolegů říká, že to je opravdu vynikající, ale je potřeba toho hned několik změnit v té vynikající zprávě. Každý říká vynikající, blahopřeji, ale potom řekne, je potřeba změnit to a tohle. Co si o tom myslíte? Vynikající připomínky, ano, ale, zase ale. Když si vyslechnete, co zaznělo v sále, tak eh, některé návrhy jdou jeden proti druhému a jsou vzájemně v rozporu. Já si myslím, že si musíme nejprve ujasnit jednu věc. V rámci politických skupin opravdu chceme posílit eh, směr předem zaujatý komisí, to znamená snaha o trh s elektrickou energií. My jsme neměli původně evropský trh s elektrickou energií, měli jsme trh, který byl velice roztříštěný, hned s několika různými podmínkami, situacemi. Španělsko má velký potenciál z hlediska obnovitelných zdrojů, ale nemá možnost tu eh, energii vyvážet, protože nemá propojení s Francií. Francie vytvořila ohromné Eh, zázemí jaderné energie, což ale není úplně flexibilní, takže je to něco, co bychom měli vyvážet tím méně flexibilní. Jednou bude španělské slunce levnější a pokud se prodává, tak někdo jiný zase tratí, protože tam měl být proto, aby celý systém držel. Pak je zde německá situace. Ať se vám to líbí nebo ne, tak mezi severem, kde se vyrábí hodně, a jihem, kde se spotřebovává hodně, není až tak dobré propojení. A to je zase fyzická překážka, která má opět eh, souvislost s tím, jak se to obyvatelům nelíbí, nikomu se nezamlouvají eh, kabely eh, u elektrické energie na rozdíl od plynu, nemáte tak snadné systémy ukládání. Takže zde se zase dostáváme do eh, problémů v Polsku, Česká republika, Rakousko a až na jich Německa, kdy problém je s přenosem, což je pochopitelně komplikované pro ty země, které mají provést přenos eh, energie. A Polsko je další případ, který je trošku podobný Francii. Tam je ohromné zázemí výroby energie z uhlí, zase neflexibilní zdroj energie, ale já myslím, že co komise udělala velice správně, je, že nastínila dobře ten směr. A já si myslím, že my za parlament bychom měli tohle posílit. To nejde jenom o to, že se to změní ze dne na den. To je investice na 20-30 let, to se nestane přes noc. Ale je třeba si ujasnit směr. Mechanismy kapacity. Mně se nezamlouvají e, eh, pobytky pro uhlí, ani se mi nezamlouvají pobytky pro obnovitelné zdroje. Já bych chtěl, aby to bylo jasné, aby pobytky prostě nebyly, aby to všechno bylo na trhu samotném. Lze ale něco změnit retroaktivně, to je jenom takový návrh, aby členské státy nakonec sami vykoupily vlastní smlouvy, aby neplatili něco 10-15 let, aby se z toho vykoupili, z toho smlouvního vztahu. Možná to bude fungovat v jednom členském státě, ale v dalším třeba ne. Je to směr, který se musíme ujasnit. O tom vše musíme hovořit o priority v dispatch. Podle mého to sedí, ne každý s tím ale souhlasí. K tomu limitu 550 pochopitelně, že to působí problémy některým regionům Evropy, zvláště těm, které eh, mají velké eh, uhelné elektrárny. Možná se to v těchto oblastech nikomu nezamlouvá, ale k energetické chudobě i zde máte dvě možnosti. Buď můžete eh, podpořit eh, a dotovat ceny, nebo budete dotovat eh, lidi? Já si myslím, že je vždycky lepší neregulovat ceny, ale spíše dát peníze těm, kteří potřebují peníze na to, aby zaplatili složenky. To si myslím, že je vždycky lepší, než narušit trh. A já vždycky hledám způsob, jak co nejméně narušit eh, fungování trhu. Já se těším na spolupráci s vámi, bude to trvat, ale zvládneme to. Děkuji. Děkuji vám, Kristianisi, za odvedenou práci, děkuji všem zpravodajům. Před námi je veliký úkol. Máme zde obrovský trh s ropou, obrovský trh se zemním plynem ale potřebujeme vytvořit i trh s elektrickou energií. 15. září, 15. září je termín pro předložení pozměňovacích návrhů a odpoledne bude probíhat naše jednání v Jan 6Q2. Ne zde, ale v budově Jan 6Q2. Máme štěstí, že jsme skončili včas ve 12.30. Děkuji. Naschledanou. So, thanks